Kolegy, Vážení kolegové, sděluji vám, že jsem dostala od Rady stanoviska přijata v prvním čtení. Pouze důvody, které vedly radu k tomu, aby přijala stanoviska komise. Bude to uvedeno v zápisu z dnešního zasedání a parlament má k dispozici tři měsíce k tomu, aby se vyslovil a tato lhuta začíná běžet zítra, to znamená 3. dubna 2014. A nyní máme na pořadu jednání zprávu pana Zalevského o omezení nebo zrušení celních poplatků u zboží